Good morning. Dobré ráno, kolegové, vítejte na tomto zasedání výboru REGI. A já vítám paní Korinu Krecu, navrženou komisařku pro regionální politiku a pana Michaela Rebruma, předsedu eh, výboru regionu a stejně tak i kolegy z Evropské komise a rady. Toto zasedání bude streamováno na internetu, takže ho mohou sledovat také občané i mimo Brusel. A to jak v přímém přenosu, tak i později, protože záznam bude rovněž na webových stránkách. A pokyny pro schválení komise jsou v příloze 16 jednacího řádu. Praví, že parlament hodnotí navržené komisaře na základě jejich obecných eh, kompetencí eh, evropský, evropských závazků a nezávislosti. Hodnotí také znalost jejich eh, portfolia a jejich komunikační dovednosti. A navržená komisařka již zodpověděla na některé otázky písemně, jejich, její odpovědi byly dány k dispozici všem členům výboru ve všech jazycích. A teď mi dovolte vysvětlit strukturu dnešního slyšení. Na začátku eh, bude eh, zahajovací prohlášení paní navržené komisařky v eh, čase 15 minut. Dále budeme mít čas na 45 dotazů od členů výboru a na ně bude odpovídat eh, paní komisařka pingpongovým eh, způsobem nebo principem, to znamená otázka a odpověď. Zajde, začneme kolem um, otázek vedoucích politických skupin. Jedna minuta otázka, dva minuty odpovědi, jedna minuta dodatečná otázka a jedna minuta e, dodatečná odpověď. V druhém kole bude 38 dotazů kde budou tříminutové sloty, minuta na otázku a dvě minuty na odpověď. Následně dám slovo panu Lebrunovi z výboru regionu, eh, aby učinil krátké prohlášení. A na závěr navržená komisařka pro regionální politiku paní, komis, paní Krecu bude mít eh, ještě závěrečný, závěrečný projev budeme rozdělovat řečnický čas po prostřednictvím Deontovy metody a bylo to rozhodnuto politickými skupinami. Otázky nejsou se skupeny podle témat. A musím zdůraznit, že je stěžení, aby všichni řečníci respektovali vymezené časové limity pro otázky a odpovědi, neboť v opačném případě nám dojde čas a někteří z nás pak se nedostanou ke slovu. Takže jako na plenárním zasedání budou, eh, bude časomíra ukazovat, jak dlouho už mluvíte. Máme tlumočení ve 23 jazycích, všichni mohou tudíž hovořit vlastním jazykem, ale prosím, nehovořte příliš rychle. A nyní myslím, že postup je jasný a tím mohu zahájit debatu a slovo dávám rovnou navržené paní komisařce na, k prezentaci, která by neměla být delší než 15 minut. Načež budou následovat otázky a odpovědi. Prosím, paní Kres